právnímu výboru, který je příslušný v této věci. Dostal jsem od skupin EPP několik žádostí o změny v parlamentních výborech a v interparlamentních delegacích. Seznam těchto nominací je uveden, nebo bude uveden v zápisu tohoto zasedání. Pokud do schválení zápisu nebude předložena žádná připomínka, budou tyto nominace přijaty. Příslušný výbor mi předal opravu, která se týká stanoviska Evropského parlamentu, který, které bylo přijato v druhém čtení. Tato oprava bude uvedena v zápisu